Takže ještě jednou mi dovolte, abych zahájil toto zasedání, odpolední část a první bod, který tu máme, je dvanáctka. E, to jsou regulatorní aspekty nanomateriálu od Karla Šlitra. A já chci požádat Karla, e, zda chce něco říct, nebo jestli můžeme přejít rovnou k hlasování. Prosím, máte slovo. Jano, děkuji. Eh, povšimněte si, že se jedná o nové téma vzhledem k tomu, že frakce měly problémy s koordinací pozic. Bylo velice snad, nesnadné se dohodnout, něk, na některých pozicích už eh, jsme se potom neschodovali, museli jsme je měnit, znovu měnit. Je velice těžké najít nějaký kompromis, který by se těšil skutečnému kompromisu. A takže musíme ad hoc vytvářet pozice v průběhu jednání. Ale já doufám, že ty dnešní kompromisy budou akceptovatelné. A teď na poslední chvíli jsem slyšel, že možná, že liberálové nepodpoří 19 nebo konsolidovaný pozměňovací návrh 19. Ale to by bylo nešťastné, protože jestliže nic neřekneme, jestliže nic neuvedeme, ohledně skutečnosti, že sdělení komise nepokrývá tu, eh, ty legislativní potřeby, tak tím vlastně do určité míry obrátíme eh, na ruby některé principy té zprávy. Takže já bych ještě jednou apeloval aby eh, lidé podpořili konsolidovaný pozměňovací návrh 19. Teď, když, jestliže lidé postupně stáhnou svoji eh, podporu, tak to je pak těžké něco dojednat. Já jinak myslím, že bychom mohli přejít rovnou k hlasování, jestliže přijmeme konsolidované pozměňovací návrhy a konsolidované návrhy, tak to bude rychle. Takže to je další argument. Ale také by bylo lepší, vzhledem k tomu, že eh, ten původní tón té zprávy byl do určité míry zmírněn právě proto, abychom všechny dostali souhlas všech zúčastněných. Takže prosím, pokusme se schválit ty konsolidované pozměňovací návrhy. Tím pádem bude jasné, co parlament chce a nebudou tam nějaké hodnotové soudy. Takže to by, myslím, bylo dobré. Ano, děkuji vám. Můžeme nyní přejít k hlasování. Takže si připravte hlasovací seznamy a hlasovací kartičky. A začneme kompromisem 1 a 2 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 3, 4, 5, 6, 7 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno, kompromis 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno, 10, hm. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno, 11, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel? Schváleno. 12, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Konsolidovaný 13, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Prověříme elektronicky. Hlasujeme. Konec. 19 pro 10 proti. Schváleno. 14, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16, kde pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Konsolidovaný 17 pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme elektronicky. Takže hlasujeme konsolidovaný 19. Já jsem velmi trpělivý. Ještě pár vteřin počkám. Ne, elektronicky. Takže konec hlasování. 17, 17 pro, 13 proti, schváleno. 20, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to stejná většina, takže schváleno. 21, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 22, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 23, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 24, kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Takže 24 elektronicky. Zahajujeme hlasování. Nyní konec hlasování. 17 pro, 13 proti schváleno. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, Proti. Drželi se. Schváleno. 28 stažen, 29 bude pro, bude proti. Prověřme to. 29. Hlasujeme. Konec. Stejná většina 17 proti 13. Schváleno. 30. proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Konsolidovaný 35, kdo je pro, proti, Já myslím, že to bude stejná většina, ale musíme to prověřit, protože se hlásilo jenom pár lidí. Čili prověřujeme 35. Vidím, že to bude totožné. Konec hlasování je to opravdu 17. 13, takže schváleno. A nyní pozměňovací návrhy které odpadají. A teď M plus 7 na straně 5. Víte, o co jde, čili je to Employment 7, 7 eh, eh, na straně 5, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 90. Westlund. Kdo je pro? Proti. Prověřme. Prověřujeme pozměňovací návrh 90. Myslím, že to bude 17.14 možná. Ano. Je mi to hrozně líto, ráda bych hlasovala, ale ztratila se mi kartička. Byla jsem dole, tam kartičku nemají. Co mám dělat? Teď jsem požádala technickou kancelář, aby mi přinesli kartičku, ale oni žádnou nemají. Prostě má hlasovací karta eh, je pryč, ale mě to mrzí, já chci hlasovat také. Já se mluvám, Němčina není dostatečně dobrá, ale myslím, že máte problém s kartičkou, nějak, možná chybí, možná i někdo zcizil, ale je to osobní problém, soukromý problém. Yeah. You, you can, you can have additional card if... Případně můžete dostat nějakou jestli máte nějakou kartičku navíc, nebo jestli máme nějaké technické možnosti. <laughs> to ale není možné. She is present, but, but we have had precedence few times. I'm sorry. Ne, já se omlouvám. Ale měli jsme nějaké precedenty, máme nějaká pravidla. Já se omlouvám. Jestli chcete požádat o slovo, tak se přihlašte. Nebo máme postup kečenáj, ale prosím vás, nevykřiktujte tady z pléna. Je to poslední zasedání a my jsme se rozhodli, že nebudeme mít žádné výjimky z elektronického hlasování a není možné místo toho zvedat ruku. Takže Westlund 90. Eh, už jsme prověřili. 17 eh, až 14 bylo to schváleno. A teď 78 až litr. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 79, rovněž litr, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je 17.14, ne? Můžeme to prověřit. Aha, je tu jeden poslanec navíc, takže čísla se zase změní, bude to 17.15. Konec hlasování. 16, 15. Dobře. A nicméně schváleno. 68 Ferrera, kdo je, kdo je pro? Kdo je proti? A Prověříme to elektronickým hlasováním. 68 Takže 68 prověřujeme. Konec hlasování. 16, 17. Gutierrez Cortines, vítám vás. Teď šlitr 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověřme to. Všichni hlasovali? Konec hlasování? 17, 16. Schváleno. Karl 81, kde proti, zdrželi se, prověřme elektronicky. Zahajujeme hlasování. Konec hlasování. 16.17. Zamítá se. Vidím, že pan Blokant je tady teď VIP. Eh, mp 3. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. mp 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 82 Karl Schlitter. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme elektronicky. 82. Pozměňovací návrh Karla Štetra. Konec hlasování, všichni hlasovali. Takže 90 pro, 16 proti schváleno. 13, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Jiná většina, takže to prověříme. 13, employment 13. Konec hlasování 13, takže schváleno. 14, kde pro? Proti prověříme elektronickým hlasováním. Všichni hlasovali. Konec hlasování 18, 17, takže schváleno. Synod 88, kdo je pro, proti. Prověříme elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování 21.13. Schváleno. 106. Paní Ferreira. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Prověříme to elektronicky. Hlasujte, prosím. The vote is closed. Hlasování ukončeno, 17 ku 16 přijato. Číslo 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. The vote is closed. Hlasování ukončeno. 21 k 13 přijato. Číslo 94, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Téměř totožné 96, 97, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 95, kde je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 98, kdo je pro? Proti, zdrželi se, to. 98 si ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. 9 pro, 24 proti. Zamítnuto. Číslo 101, paní Rýs, ano. O tom hlasujeme, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 102, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 103, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Employment 16, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Další odpadá. Poznací návrh číslo 1. Paní Sartori, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní na straně 9. Dva totožné poznací návrhy 19 a 20. Devatenáctka a dvacítka, protože tam asi máte napsáno, že kvůli konsolidované 28. se mu přijetí to odpadá, ale 28. nebyla přijata, takže o tom musíme hlasovat. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 29, pan Šlitek, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 30, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 31, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme si to. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. 18 pro, 17 proti, přijato. Číslo 34, váš litr, kdo je pro? Proti? Tak to je stejná situace, ověříme si to. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. 18 ku 17 přijato. Číslo 35, tak kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 34, našli to, kdo je pro? 43, kdo je pro, proti? Zdrželi se, přijato. Ověříme 43 pana Šlitra. Hlasování ukončeno. 30 pro, 5 proti, přijato. Číslo 44, je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme si to. Hlasování je zahájeno, ukončeno. 17 k 18 je zamítnuto. rozhodl pan Blokland na jeho hlas číslo 45, kdo je pro? A proti? Vstrželi se? Ověříme si to. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno 17 k 17. Zamítnuto. Číslo 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. 17 k 18. Zamítnuto. Číslo 48 pana Šlitra, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 50, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 51, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 53, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A není závěrečné hlasování o návrhu zprávy v pozměněném znění. Hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. 21 pro, 14 proti, přijato. Díky zpravodaji panu Šlitrovi, blahopřejeme mu. A nyní nás čeká bod 14. kterým je kometologie, registrace, hodnocení, povolování, omezování chemických látek, tedy takzvané nařízení REACH. A rád bych dala slovo Gidu Sakonovi, bude-li to zapotřebí. A poté musíme hlasovat o otázce k ústímu usnesení, eh, o zodpovězení a návrhu usnesení. Guido, máte slovo. Vážení kolegové, budeme nyní projednávat další bod. Umožněte, prosím, Guiru Sakonemu, našemu zpravodaji, učinit prohlášení v poklidné, důstojné atmosféře. Prosím, Guido, máte slovo. Děkuji. Je to totiž pro mě velice důležitý bod je pro mě důležité předstoupit zde s touto iniciativou, kterou jsme připravili s Ekonem a jsme tudíž i stražci správného používání rýče. Je známé, že v loni komise zveřejnila rozhodnutí projednávání ve výborech, které se týká implementace rýče. Jde o to, že v příloze 7 nahrazujeme bývalou přílohu 1 z roku 76. Eh, to proto, abychom omezili používání nebezpečných látek, které by se dostaly na trh. U tohoto rozhodnutí je tomu tedy tak, že komise vedle jiných látek, na které se vztahují různá omezení. K věci bude přistupovat tak. Myslím, že je o tom bod 6. A sice půjde o přílohy pro asbestová vlákna, protože velice známe, že asbestová vlákna jsou nebezpečná. A proto eh, je potřeba u asbestových látek mít potvrzení. Tady totiž existují výjimky. Určité členské státy by mohli užívání asbestových vláken omezit pomocí nejrůznějších podmínek. Eh, mluvíme především o eh, továrnách na chlor, kde se při určitých procesech používají asbestová vlákna na filtry, a v těch filtrech jsou používána čistá asbestová vlákna. To je samozřejmě novinka oproti dřívější směrnici. V roce 2011 je to potřeba přeskoumat. Je potřeba přeskoumat protože tady máme takový obecný výrok a sice, že v budoucnosti by se eventuálně mohly zvýšit limitní hodnoty, ale my jsme se domluvili se všemi frakcemi a řekli jsme si, že předložíme usnesení, ze kterého nebude vyplývat, že bychom snad byli proti rozhodnutí komise. Ne, my komisi pouze, pouze vyzveme, aby v budoucích letech odvedla eh, svou práci a to v tom smyslu, aby v roce 2015 připravila celkový zákaz. V podstatě v roce 2015 by bylo naplánováno nahrazení těchto látek, kromě určitých továren, kde již tak jako tak existují určité možnosti aplikací těchto látek. Samozřejmě to není tak snadné uzavřít všechny budovy a všechny továrny, kde nějakým způsobem jsou použita asbestová vlákna. Ta situace je samozřejmě nesmírně složitá, toho si jsme vědomí zajímavé je dozvědět se z komisí, já jsem totiž v minulých dnech s komisí měl úzké kontakty a je tedy zajímavé eh, bavit se s komisí o tom, jestli vůbec přemýšleli o té cestě, kterou já navrhuji. Děkuji. Uh, uh, Děkuji vám. Takže chvála koordinátorům, stínovým zpravodajům, John Bowes. Souhlasí? Znamená, že, to, že souhlasíte. Dobře. Musakio? Ano, já bych rád hovořil o něco déle než kolega Bowis. Před 14 dny jsem se zúčastnil setkání na téma asbest a byla tam předložena opravdu hrozná čísla. Počet eh, úmrtí kvůli expozici asbestu eh, tak ten počet bude nejvyšší v roce 2018. Hovoříme zde o konsekvencích, o důsledcích jsou to důsledky, které jsou eh, s postupujícím časem stále horší, protože lidé asbestu byli vystavováni velmi dlouho. Musíme se ujmout naší zodpovědnosti a proto eh, bych chtěl podpořit pana Sakonyho potřebujeme jasno, jasně vymezit, vymezit eh, lhůty a přesné, eh, přesné časy, aby konečně skončil ten eh, ta, skončila ta příšerná situace, která zasahuje tolik lidí. Musíme být pro z morálních důvodů jako parlament, musíme převzít tuto zodpovědnost. Pan Sakony už to konec konců říkal, je to zcela zásadní a já bych chtěl, aby se na to celý výbor díval stejně. Z morálních důvodů musíme jako celý parlament tento návrh podpořit. Thank you very much indeed. Děkuji. Pan Rody. Děkuji. Jsem překvapen, že tato debata probíhá téměř jen v italštině, ale přesto bych chtěl vyzdvihnout ještě jednu věc. V mnoha, v mnoha případech u těchto otázek nejde jen o účinky azbestu u zaměstnanců, kteří jsou jeho vlivu přímo vystaveni, ale jde také o jejich rodinné příslušníky. Například, když pracovník eh, přinese domů kontaminované oblečení, které je potřeba vyprat, tak to zasahuje i členy jeho rodiny. Já si myslím, že bychom se měli bavit právě i o tomto musíme také najít nějaké dlouhodobé řešení, které nebude spočívat jen v tom, že zcela zakážeme asbest, asbest, ale které bude spočívat i v tom, že asbest deinstalujeme, demontujeme. Tyto silikáty je potřeba odstranit z jemného prachu. To proto, aby se už vůbec nikdy nemohli dostat lidem do dýchacích cest. Zásadní otázka je tedy právě tato všechny zpracovatelské podniky, které mají něco společného s asbestem, by měly být upraveny upraveny tak, aby ta asbestová vlákna definitivně zničena a aby se již eh, nedostávala v kombinace, v kombinaci s cementovými částicemi do dýchacích cest. Nejsou to sice jemné prachy, ale přesto se mohou zatím dostávat do dýchacích cest a tomu je potřeba učinit přítrž. Nesmíme pouze říkat odstraňování a nepoužívání azbestu. O co teď jde, je nějakým způsobem navázat tato vlákna na pevné materiály. Děkuji, pane předsedo. Já mám krátkou otázku na komisi. Eh, komise, kdy konečně předložíte návrh, který by nějakým způsobem upravoval stavební odpad? Už dlouho jste nám to sliboval. Yeah, no one, no... Nikdo další není na seznamu, takže mohu dát slovo zástupci komise. Pan Klaus Brand, máte slovo. Um, thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji. Chci poděkovat panu Sakonimu za veškerou odvedenou práci při eh, revizi tohoto dokumentu komise a také zprávy, kterou připravil. A komise nikdy neměla žádný záměr oslabit stávající omezení a zákazy asbestu, a to žádným způsobem. My naprosto sdílíme cíle Evropského parlamentu směřovat k úplnému eh, ukončení používání asbestu. A Spíše jde o to, že by se starší zákazy, které byly eh, přijaty v uplynulých 30 eh, letech v rámci směrnice 76-76-9 do rýče, do nového právního rámce, tak aby byly lépe uplatnitelné. A ty pravidla o asbestu jsou součástí toho a ty derogace, které zmiňoval pan Sakony pro použití třeba v elektrolíze, to jsou výjimky, které již existovaly ve zastávajících pravidel. A čtyři členské státy toho využívají. V roce 2006-2007 jsme proběhli revizi této situace i se zástupci pracujících z těchto podniků a ti k tomu zaslali své připomínky. Takže ta pravidla, která před sebou máte, nějak neoslabují ta původní pravidla. A další revize se předpokládá v roce 2011, protože víme, že práce těch společností na hledání náhradních látek stále probíhá a měli bychom vědět více do 2011. Také jsme se zabývali otázkou nakládání s odpady, kterou zmínil pan Prody ve svém prohlášení. A ty firmy nám dali informace, že jakýkoliv odpad, který přitom vzniká, je naprosto neutralizovaný a transformuje se v materiál, který už nemá charakteristiky asbestových vláken. Pokud jde o otázku pana Šlitra, tak to, s tím bych se obrátil na své kolegy na DG pro životní prostředí, protože tady s fleku nejsem schopen na to zodpovědět. Ale každopádně se zeptáme kolegů z DG pro životní prostředí. Děkuji vám. Pokud dovolíte, tak myslím, že můžeme přistoupit k hlasování o ústní otázce a legislativnímu návrhu usnesení Negido Sarkony. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěl zdůraznit ještě jeden významný aspekt. Myslím, že jsem ho předtím nezmínil dostatečně naléhavě. Já jsem nechtěl ty výjimky mít jenom pro šest podniků ve čtyřech zemích. A už vůbec jsem nechtěl, aby platili pro výrobky, kde ještě dočasně jsou eh, na trh eh, eventuálně uváděny výrobky, které obsahují asbestová vlákna a to i po termínu 2005. Ale v Evropě Eh, si myslím, že se dobře vyrovnáváme s asbestem, s touto nesmírně nebezpečnou látkou, ale úplně jinak je to eh, ve třetích zemích, ze kterých eventuálně asbest a takové výrobky dovážíme, je to jinak ten problém, o kterém hovořil pan Musakio, také musíme vidět naprosto jasně. Chtěl jsem na to poukázat. Pan předseda to vlastně také již naznačil. Existují určité uh, technické možnosti, jak toto usnesení upravit. Máme na to poukázat již teď, i když frakce to již dostali. Jde v podstatě o tři slova, která by byla potřeba škrtnout. E, škrtneme je teď, nebo až později? Uh, Já myslím, že musí být nějaké řešení na úrovni komise a to řešení, jestli nějaké je, tak musí být dnes. Okay, yeah, I, I just clarify what you, what you, what you... Dobrá. Takže jenom na vyjasn... Teď mi někdo vyjasnil, uh, o co vám jde. Já myslím, že můžeme pak hlasovat o návrhu ve smyslu změn. John Bowes, jenom chci potvrdit, co řekl Kiro Sakony. My jsme všichni obdrželi ty drobné změny, které se mají udělat. Souhlasíme s nimi, takže hlasujeme o všem, o tom celku. Dobrá takže není nutné k tomu mít žádné další prohlášení. Všichni byli informováni, politické frakce získaly ten návrh s těmi drobnými změnami a můžeme hlasovat o ústní otázce a poté o návrhu usnesení. Takže elektronické hlasování nebo bez elektronického hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, takže ústní otázka byla schválena. A nyní návrh usnesení. Elektronicky. Všichni hlasovali. Takže nikdo proti. Takže na plenárce to bude možná druhá část dubna nebo květen. Další položka je 15. To se týká toho vodního fóra v Istanbulu. Chci dát slovo účastníkům, aby se mohli vyjádřit a Kristina Guterres Cortines, která byla členkou delegace. Jste připravena, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. bylo připraveno mediální zpravodajství, se, které, se kterým nesouhlasím. Každopádně pojednávalo o tomto fóru. Je potřeba si položit otázku, k čemu je to fórum vůbec, vůbec, vůbec dobré. Toto fórum nemůžeme hodnotit jenom na základě úmyslů, které tam byly formulováno. Za tím fórem stojí UNESCO a je připravováno celou řadou eh, členských států a také vodárenských organizací. Cílem je nastartovat proces, aby přístup k vodě byl eh, lepší ve všech zemích a také pro všechny národy, a to zejména v rozvojových zemích. Zároveň tam jde o to eh, vyměňovat si zkušenosti a řešení na jedné straně jde o výměnu zkušeností mezi poslanci, kteří se zabývají tématem vody, na druhé straně se jedná také o ministry, protože právě ministři musí podepsat závěrečný dokument z tohoto fóra. Máme také vlastní usnesení. Hlavním cílem bylo, abychom abychom mezi lidská práva přijali i právo lidí na vodu jako jedno ze základních práv. Všichni novináři jsou však toho názoru, že jsme tady selhali. Problém je, a to vám tady vám chci sdělit svou úvahu. Problém je v tom, že máme jenom 29 zemí, které podporují návrh, aby se právo na vodu stalo základním právem. A tady chci říci, že Kanada se staví nejvíce proti tomu, aby právo na vodu bylo základním lidským právem, tak si musím položit otázku, proč je právě Kanada proti. Já osobně si myslím, že pokud je naším hlavním cílem, aby voda byla základním lidským právem, pak jsme selhali. My jsme tam vystoupili se eh, se soupisem vyšších cílů, formulovali jsme krásné usnesení, ale proč došlo nakonec k tomu, že Kanada a jiné státy odmítly, aby právo na vodu bylo základním lidským právem? Já si myslím, eh, že to je proto, že jsme si nevyjasnili základní koncepci lidských práv v rámci OSN. Například Kanada je proti tomu, aby eh, bylo základním právem přístup k vodě v kvalitě pitné vody. Představte si situaci vesnice, kde prostě taková voda není. Jak se postarat eh, v této vesnice o to, aby tam ta voda měla odpovídající kvalitu? Právě tady eh, v tomto bodě se některé země bojí, že nebudou schopny dodávat obyvatelům vodu v, určitý, v určité kvalitě. Ale proč se k tomu hlásí země, kde ten problém není? Například v severním Španělsku, tud pocházím, je situace jiná. U nás silně pršelo, je potřeba počítat s každou situací. Uh, Vzhledem k tomu, že ten náš princip nebyl přijat, lze říci, že 80% zemí je proti tomu, abychom přijali tento princip, tedy vodu jako základní lidské právo. Proto je potřeba, abychom vyvíjeli větší tlak na přijetí práva na vodu jakožto základního lidského práva. Z, za druhé, eh, celý tým, který Eh, tam pracoval na parlamentních postojích, eh, pracoval na tom, abychom prosadili, že lidská práva nejsou pouze prázdným konceptem. Jde o to, aby stát eh, svým, svým obyvatelům zařídil určitá práva. Státa se, státy se musí zavázat k tomu, aby vydali takovou legislativu, která bude občany chránit a garantovat jim základní lidská práva. Takže tady jde o základní legislativní vývoj lidských práv, ke kterému musí dojít v jednotlivých státech. Musí být připravena infrastruktura, která by umožnila realizovat tato nová lidská práva. To je celkový koncept. Máme tu legislativní část, máme tu trestně právní část, kde samozřejmě hraje velkou roli princip princip toho, kdo, kdo způsobuje nedodržování práv. My jsme nabídli celý právní balíček, který je velice kvalitní a sice rámcovou směrnici o vodě. Tady jde o to, že my jako Evropa jsme schopni naše ideje exportovat a to je důležitý aspekt. Pak tam byla celá řada dalších důležitých aspektů. Uh, jablkem z páru jsou samozřejmě vody v příhraničních oblastech. 60% všech tekoucích vod jsou eh, řeky, které eh, sdílí několik států. A vždy dochází ke sporům mezi těmi, kteří eh, jsou po proudu s těmi, kteří jsou proti proudu. My ve Španělsku například tento problém máme, ale uzavřeli jsme exemplární dohodu s Portugalskem a té se držíme. Proto jsme nikdy neměli žádný zásadní problém. Existuje tedy dohoda mezi oběma zeměmi, že tyto země vodu budou sdílet, ale například Turecko něco takového vůbec nezamýšlí, protože eh, Turecko má ohromné problémy v tomto ohledu s Irákem a se Sýrií. Pořadatel eh, chtěl tedy tuto debatu udržet na dosti povrchní úrovni. Pak tam byla i další témata. Eh, důležitá část zasedání které také musíme věnovat velkou pozornost, je ty nejnovější práce v rámci UNESCO. Musím říci, že to je úžasné, co se v UNESCO právě dělá. Eh, problémem je nedostatek kapacity building, chybí infrastruktura, chybí flexibilita a financování je problém. Financování je přece základní, pokud chceme garantovat právo na vodu. Další téma, eh, kde jsme hráli významnou roli, je, jsou soukromé vody. V našem usnesení, usnesení máme odstavec, který říká, že rozdělení mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti vody musí být vyvážené vyvážený. Oba sektory, jak veřejný, tak soukromý, se prostě musí dohodnout. V mnoha oblastech je to tak, že soukromý sektor je velmi aktivní. A to jsme také napsali do našeho usnesení. Pak máme také eh, odbory, o tom může hovořit pan Roberto Saxio. Eh, a ty se zasazují o to, aby voda zůstala veřejným statkem. Ale naše usnesení nechtělo ten privátní sektor úplně vynechat a nebrat na něj ohled. Dalším tématem, který ne, které nebylo snadné, je, eh, a bavili se o něm také poslanci, eh, a to je princip solidarity, sdílení vody mezi různými státy. Princip solidarity při sdílení vody mezi různými státy musí eh, být zachován. Je to důležité pro země, které mají společně sdílenou řeku. Velký problém je to v Africe, anebo také eh, Gaza, Sýrie. Všechny tyto státy mají právo na to sdílet vodu. Toto nejsou národní témata, to je něco úplně jiného. A to jsou v podstatě ta témata, která vyvolala eh, velký rozruch. Ale myslím, že tady došlo k jistému posunu. jsme konfrontováni s tím, eh, že se stále více států snaží dodávat vodu v odpovídající kvalitě. Také se vyzdvihovala role žen. Například Mexiko ji vyzdvihovalo. Ale samozřejmě máme hospodářskou krizi a mnozí lidé tím trpí, a to nejen v Mexiku. Možná, že by bylo důležité dát slovo i mým jiným kolegům. Každopádně však musíme stát za svými požadavky, musíme nadále bojovat o to, aby voda byla základním lidským právem. Evropa musí hrát významnější roli a musí vysvětlit, jak může být zrealizován tento koncept nového lidského práva. To proto, aby se státy také držely tohoto závazku, když už je jednou podepíší. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Roberto Musakio se hlásil slovo, prosím. Ano, děkuji. Myslím, že eh, Kristýna to velice dobře schrnula. Eh, rád bych ještě využil této příležitosti, abych ji poděkoval. Eh, Byla velice dobrou vedoucí naší delegace. Ve zprávě, kterou jsme vypracovali, se dočtete další podrobnosti. Byla tam zastoupena celá řada zemí. Také občanská společnost tam byla dobře zastoupena. Eh, například se toho Světového fora o vodě účastnilo 150 italských občanů právě eh, na tom fóru občanské společnosti, které běželo paralelně s oficiálním fórem. Nestráceli jsme tam vůbec čas, eh, Podařilo se nám vykonat mnoho práce a jak řekla Kristýna úvodem, ten finální výsledek fora nebyl velkým úspěchem, alespoň média to tak podávala. Částečně proto, že se nepodařilo docílit závěrečné deklarace, která by ustavila právo na vodu jako základní eh, lidské právo. Eh, dnes potom volá 29 zemí světa ale je tady především jedna věc. Ten problém je v tom, že pokud řekneme, že voda patří mezi eh, základní práva, eh, nemáme proto dnes vhodné nástroje. Proč? Protože eh, fórum, toto fórum bylo dobrovolné povahy. Existují sice určité struktury, můžeme zorganizovat určitá setkání, a existují různá doprovodná opatření k působení OSN, ale domnívám se, že tady došlo k určité chybě na summitu v Riu v roce 92. Tam se projednávaly tři hlavní umluvy o klimatu, o certifikaci a o biodiverzitě, ale nepostupovali jsme podobně u vody a teď je to potřeba dohnat. Ale kromě kritiky, která může zaznít eh, ohledně jaksi, soukromého působení. Eh, musíme také uznat, že eh, v oficiální rovně toho nebylo vykonáno dost v oblasti vody a práva na vodu. To by se žádalo další čas a vyčlenění finančních prostředků. Rovnívám se, že je na čase, a to jsem právě chtěla připojit k tomu, co již zaznělo od Kristýny, my totiž zdůrazňujeme, že, jak je uvedeno v prohlášení, eh, oblasti vody by se měl věnovat i koreňský summit, protože voda a klima spolu úzce souvisejí. To je tedy náš první cíl, naše první očekávání či přání, aby tedy voda byla zahrnuta do širšího pojetí klimatických změn, a to bez ohledu na to, či ono ideologické stanovisko. Potřebujeme mít nějaký mezinárodní protokol o vodě a mít v této věci nějaké oficiální prohlášení. Ehm, pak bude možné pustit se do práce. Nejsou-li námitky, měli bychom tedy začít eh, pracovat na nějakém takovém prohlášení. Domnívám se, že skutečně jde o základní právo. Je patrné, že člověk nemůže žít bez vody. A bohužel se ukázalo, že ty aktuální nástroje eh, jsou nedostatečné. A chtěl bych ještě jednou poděkat Kristýně a vyzvat vás všechny, abyste si přečetli naši zprávu. Děkuji mnohokrát. A další člen delegace, paní Ayala Sender. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Já bych k tomu jenom ráda ještě připojila pár slov. Myslím si, že naše delegace byla velice zajímavá, ta účast byla zajímavá, zajímavá byla také bilaterální jednání. A na celou řadu věcí jsme mohli reagovat a účastnit se té diskuse na fóru. E, my jsme samozřejmě bránili to, co bylo obsahem navrhovaného e, usnesení či rezoluce e, a že by totiž Evropský parlament měl spojit síly s dalšími parlamenty a hájit a prosazovat právo na vodu a na úpravu vody jakožto základní lidské právo. Pan Musakio se o tom již zmínil. Měli by se tomu věnovat také ministři. Nám poslancům v každém případě bylo jasné, jaké chceme zaujmout stanovisko a že se chceme podílet eh, na té závěrečné rezoluci. Druhý den se tam hlasovalo Domníváme se, že tomuto aspektu je třeba věnovat velkou pozornost právo na vodu či přístup k vodě a k upravené, vyčištěné vodě je veřejné právo. Mělo by to zůstat ve veřejné sféře. Je možné přijmout celou řadu rozhodnutí, abychom eh, dále rozvíjeli zdroje, abychom podporovali tento přístup. Možná v příštím funkčním období Evropský parlament bude moci navázat na zprávy, které byly vypracovány, včetně zpráv OSN také. Zároveň se toho fora účastnili zástupci UNESCO, e, ty bychom možná také mohli skontaktovat. Oni se podíleli na vypracování hydrologického plánu. A samozřejmě tedy bude potřeba dále se tomu do budoucna věnovat. A jak to více institucionalizovat tuto práci. Zatím byly vyvíjeny spíše soukromé iniciativy nebo iniciativy na různých úrovních, ale nejlepší by asi bylo snažit se to prosazovat v širším kontextu OSN. Naše rezoluce tedy hovořila o přístupu k vodě a o úpravě vody. v širších souvislostech klimatických změn a toho příslušného balíčku. To jsme tam tady prosazovali. zástupci Latinské Ameriky a Asie parlamentu z těchto zemí eh, byly příznivě nakloněny našemu stanovisku byli připraveni podpořit právo na přístup k vodě a do budoucna toto téma takto rozpracovat, například na kodaňském samitu. Také kontakty s odbory byly cené. Dnes v kontextu finanční a hospodářské krize, tedy tato krize se také výrazně promítá e, do této e, oblasti. Do dalších možností jsou podniky, které chtějí privatizovat oblast vody. Například před 20 lety v Británii došlo k privatizaci e, vody, vodních strojů a vodných rozvodných sítí a je to dnes velký problém. Evropský parlament by se tím měl hlouběji zabývat. Jak zaručit právo přístupu ke službám souvisejícím s vodou? protože v dobách krize, jakou procházíme dnes, může být eh, situace pro eh, řadu občanů skutečně eh, velmi nepříznivá. A měli bychom se tedy jednoznačně rozhodnout. Buď zakotvíme právo každého člověka na vodu a pak nebude možné mít nějaký soukromý management, soukromé řízení v nakládání s vodními zdroji, takové stanovisko tedy zaujala naše delegace. Já bych ještě chtěla, rád poděkovat, chtěla eh, poděkovat sekretariátu, jeho pracovníkům za jejich přispění. Děkuji. Děkuji vám. Ještě někdo? Pokud ne, tak děkuji panu Kortinezovi, ale Sendře, panu Musakio a Nyní přejdeme k úplně poslednímu bodu dnešního pořadu jednání. Opravdu poslední, ano. A to je prezentace o takzvané STOA, čili vědecké posuzování technologických možností a dávám slovo Dorote Korbe. Eh, eh, Děkuji, pane het Já to vezmu velice zkrátka. Teď, když už nám končí odpoledne a konec konců se jedná o poslední bod v programu, tak si myslím, že kolegové, kteří zde byli již v minulém legislativním období, tak si spojují s eh, Stoa eh, s takovým překvapením, eh, které bývá připravováno pro malé děti, aby z toho měli radost. Celá činnost agentury Stoa však překonala toto stádium dětských střev, vyrostla z dětských střevičků a úplně se změnil způsob práce agentury STOA a díky tomu se jí podařilo realizovat celou řadu eh, velice úspěšných projektů a jsou to projekty, které jsou úspěšné i v naší oblasti, tedy oblasti životního prostředí, národního zdraví a bezpečnosti potravin. Nemohu hovořit o všech těchto projektech do detailu, ale přesto bych vás ráda seznámila s určitými informacemi, abyste také byli navnaděni přečíst si zprávy STOI. Přesný popis si, těchto projektů si můžete přečíst ve výroční zprávě STOA. Nyní tedy krátce o těch projektech. Byla, bylo provedeno v posledních letech několik málo studií. Jde o pole tzv. converting technologies. Uh, Musím říci, že to jsou eh, že tato studie je vůbec ta nejzajímavější, kterou jsem od stoa četla. Klademe si zde otázku, co se stane, když všechny teologie, propo, technologie propojíme IT, biotechnologie, genetické technologie, jaký to bude mít přínos pro lidstvo a soužití na této planetě. Vznikla na toto téma velice zajímavá zpráva, také jsme o tom zajímavě diskutovali a pod dvou a půl letech vám pořád můžu doporučit přečíst si to, tu, tuto zprávu, protože je nesmírně napínavá a obsahuje celou řadu aktuálních doporučení. Druhým tématem, které STOA rozpracovala, to, byla, eh, to bylo téma rezistence vůči antibiotikům. V tomto výboru víme, že odolnost rezistence vůči antibiotikům je velikým problémem a v různých zemích jsou antibiotika používána nejen pro lidi, ale i pro zvířata. V mnoha zemích se s nimi začalo zacházet opatrněji. A tato zpráva tedy píše velice čtivě o výsledcích přístupu k antibiotikům. Pak je tu celá řada dalších projektů, které STOA ještě nedokončila. E, jde například o globální lidské zdravé a také výzku, zdraví a také výzkumné téma e, farmacie, farmaceutické firmy a o e, přístupu veřejnosti k tomu, jak donutit farmaceutické firmy, aby se zabývaly určitými eh, chorobami, výzkumem v oblasti určitých chorob. Tady si klademe otázku, jestli politika může nějak způsobit, aby farmaceutické firmy bádaly eh, v oblasti výzkumu méně, v oblasti výzkumu eh, léčiv pro méně známé choroby. Pak je tu oblast životní prostředí, doprava, ekologická doprava a energetické systémy. Máme tu určité cíle 20, 20, 20 tady jde o to, abychom emitovali méně oxidu uhličitého. Klademe si otázku, jak tomu máme v energetické oblasti přistupovat. STOA se tímto témem zabývá a je to velice zajímavé. Podobné informace jsme dostali také již od komise. Uh, a vlastně úplně stejná situace se eh, situace platí pro evropskou dopravu. I zde před námi stojí eh, celá řada úkolů. A potom téma human enhancement. Toto téma eh, se teprve teď rozbíhá, na něm se začíná pracovat. Je tedy toto téma naplánováno do různých fází co znamená to human enhancement? To vlastně znamená, že lidské tělo a lidský mozek eh, je eh, potřeba nějak vylepšit, což je možné pomocí farmak a terapie, ale samozřejmě to spjato s celou řadou etických otázek. Máme tedy před sebou celou řadu etických úkolů, které společnost musí vyřešit. Pak má toho celou řadu dalších projektů. Například vztah mezi potravinami a zdravím, téma genetické pokusy a tak dále a tak dále. Potom jde také o otázku boje s klimatickou změnou. Jak už jsem říkala, jsou to nesmírně důležitá témata a v posledních letech STOA pracovala skutečně velice dobře a je opravdu zábavné být součástí panelu STOA. Já jsem se toho mnoho přiučila, bylo to pro mě poučné a myslím si, že obsazení tohoto, eh, tohoto kolegia STOA je to obsazení je skvělé, přichází s výsledky, které jsou přímo strategické, například pro náš výbor, ale i pro jiné výbory parlamentu. Myslím si, že kapacity STOA ale ještě nejsou dostatečně využívány. Vědecké otázky a vztahy k odborným eh, výborům, to celé zatím není viděno dostatečně komplexně Máme samozřejmě zástupce jednotlivých výborů v panelu 100 a píší se zprávy, ale pořád to není dost. Je potřeba tyto vztahy ještě vylepšit. V praxi to však není tak snadné. Také jsme iniciovali celou řadu eh, zlepšení. Bylo by důležité, aby politicky zásadní zprávy, například zpráva o rezistenci vůči antibiotikům, aby tyto zprávy byly předneseny v odborných výborech. Také by bylo dobré, aby se výroční konference STOA konala v termínu, eh, kdy bude mít trochu větší publikum. Na máme, máme skvělé vědce, kterým naslouchá jen parlament, ale ne široké vědecké publikum. A myslím si, že tady je potřeba na tom ještě zapracovat. Já myslím, že to je všechno. To je můj poslední příspěvek, který jsem směla přednést ve výboru pro životní prostředí. A proto bych chtěla poděkovat předsedovi za to, jak skvěle jej vedl v posledních dvou a půl letech a všem kolegům děkuji za spolupráci. Ale nyní se již těším na vaše poznámky k tématu práce cesto a Děkuji. Děkuji vám. Ano, máte pravdu. Byla to poslední věc. Nemáme nic v vodě různé. A ještě na závěr. Chtěl bych vám dát příležitost, jestli se chcete nějak vyjádřit, říct něco, nějaké osobní poselství, ať už plenárnímu zasedání nebo občanům Evropy, kdokoliv z vás, prosím. Ne, že bych vás chtěl nějak trápit, ale jenom jsem vám chtěl dát příležitost, protože je to překvapivé, ale zbývá nám spousta času. Pracovali jsme usilovně, stihli jsme to ve, v tom eh, čase, který nám byl vymezen, takže jsem chtěl dát jenom nějakou mimořádnou možnost cokoliv doplnit, prohlásit něco, co se zapíše do a co bude v archívech Evropského parlamentu, ale pokud a John Bowes, pane předsedo. Pokud se skutečně chýlíme ke konci našeho formálního zasedání, myslím, že je to příležitost vzít v potaz, že končí tím nejenom toto zasedání, ale i celé funkční období parlamentu. A chceme vyjádřit eh, díky vám, jakožto předsedovi, který eh, nás vlastně provedl bezpečně celým tímto obdobím a učinil jste tak eh, s, s velkým eh, úspěchem, byly tu určité tlaky, které na nás byly vynakládány. Já vím, že takové věci se dějí a určité tlaky u vás doma, které samozřejmě to se může stát komukoliv z nás, ale každopádně chci vyjádřit svůj dík za nás za všechny a také vašemu sekretariátu, místopředsedovi, tomu, kdo vás eh, nahrazoval, když jste ve vaší absenci. A vzhledem k tomu, že svým způsobem, vzhledem k tomu, že to je vlastně také moje poslední Eh, zasedání tohoto druhu, nebo oficiální zasedání v parlamentu, protože po deseti letech chci také, eh, jak si pověsit kalát na, na hřebík, tak já si myslím, že ta naše práce byla konstruktivní jakožto výbor, výboru a to, co jsme dokázali, ať už jde o REACH nebo jiné záležitosti, eh, stále za to. Byly to velké dosie, s kterými jsme se museli poprat a jakožto výbor jsme to, myslím, zvládli. Chci poděkovat všem poslancům, poradcům, asistentům, lidem, kteří pracují v pozadí a našim tlumočníkům a všem, kdo o nás pečovali, všem zaměstnancům kte, kteří se postarali o to, že máme všechny dokumenty a já doufám, že i naši kolegové v budoucnu v novém parlamentu se budou muset těšit stejné podpoře a budou se těšit eh, eh, a budou si užívat to další funkční období. Děkuji vám, Johne a hodně štěstí od nás, od všech, Kiro Sakony. Děkuji. Tak teď budu hovořit úplně stejně jako pan Bowis. Vlastně souhlasím se vším, co říkal. Předtím hovořil o usnesení o asbestu. A já bych nechtěl, abychom se tady teď všichni na závěr rozplakali ale je to prostě tak, že když jste v určitém věku, tak eh, se vám ty slzy přímo derou do očí v určitých situacích. No dobře, takže eh, musím říci, že i já končím se svou prací v Evropském parlamentu a chtěl bych vám všem poděkovat. Děkuji vám, pane předsedo, i vašim zástupcům. Samozřejmě, že začátek vůbec nebyl tak snadný, řekněme si to teď upřímně. Dobře víme, že přechod nebyl snadný, ale musím konstatovat, že jste tento výbor vedl velice férově a spravedlivě v minulých dvou a půl letech. Konec konců jsme odvedli velký kus práce. Co se týče legislativních návrhů, tak jsme přímo eh, strhli světový rekord. Klimatický balíček by bez vaší železné ruky, ale také bez vašeho jemnocitu a pomoci jiných výborů by se nám to jistě nepodařilo všichni zpravodajové a kolegové k tomu samozřejmě také přispěli a také sekretariát, na něj nemůžeme zapomenout. I on pracoval velmi významným způsobem. A navíc si dnes večer v půl sedmé ještě přiťukneme na tu pokud vím, tedy jestli se dobře pamatuji. Ale každopádně bych chtěl poukázat na dobrou práci tlumočníků. Děkuji jim, protože jsou nezbytní pro naši práci. Právě pro mě je to strašně důležité, protože anglicky ale opravdu neumím. Dobře, tak malinko jsem se přece nenaučil, ale je to jenom angličtina z rýče. Ale jednodušší věci eh, v angličtině prostě nesvedu. Ano, děkuji, Chris Davis. Velmi stručně, pane předsedo. Chci se připojit ke slovům, slovům díku a e, blahopřání jak zaměstnancům, tlumočníkům a vám. Vím, že máte silné názory, občas eh, jsme je slyšeli vyjádřeny a jsem rád, že v uplynulých dvou a půl letech jste se nepřipojil ke Caroline Jackson v nějakém eh, ponižování liberálů. Naopak, myslím, že jste se skutečně postaral o to, že jste dal najevo a, a drž, všechno jste vedl v duchu spravedlnosti a férovosti. A to bez ohledu na vaše konkrétní politické přesvědčení. Děkuji vám za to. Děkuji mnohokrát. Karl Schlitter. Ano, já musím říct, že my zelení jsme trošku byli znepokojeni tou vaší nominací na začátku, ale zjistili jsme, že jsme se mýlili. Postupovala jste celou dobu velmi korektně, my jsme si vás velmi cenili na postu předsedy, takže také naše velké díky a pane Bojsi, to, byla, to byl úžasný proslov a mohu s vámi jen souhlasit. Hans Blokland, and Dagmar... Hans Blokland a Dagmar Berentová. Ano, děkuji, pane předsedo. Pro mne je to také po 15 letech poslední schůze výboru Envy. Bylo mi velkým potěšením strávit tato léta v Evropském parlamentu. Stejně jako Guido a John eh, výbor opouštím. A chci říci, že těch posledních pět let eh, pro mne bylo velmi zajímavých, možná nejzajímavějších z těch 15 let. Odvedli jsme tady obrovský objem práce, byl to velký objem legislativy a pokud je eh, o cíle tohoto výboru, tak eh, myslím si, že eh, jsme se po celou dobu maximální měrou snažili naplňovat. A jak řekl Kvido, po dva a půl roku to bylo pod vaším vedením. A pro mne to bylo možná více příležitosti k práci než předtím, to mě velice těšilo a také mne těšila možnost eh, spolupracovat s vámi a zastupovat náš výbor, když vy jste třeba eh, seděl eh, v letadle, čekal až vzletí a já jsem někdy měl také příležitost zaskočit za vás. To bylo také příjemné. A samozřejmě chci poděkovat pracovníkům sekretariátu a tlumočníkům, kteří jsou pro nás k dispozici a dalším zaměstnancům. Myslím, že mezi kolegy tady mezi námi eh, panovala vždy konstruktivní atmosféra. To je, myslím, příznačné pro tento výbor. Eh, skutečně se tady chováme kolegiálně a snažíme se společně eh, zlepšit situaci v oblasti životního prostředí a klimatu. To bylo po celou dobu naším společným cílem. Já jsem alespoň vždy měl pocit, že o něj všichni usilujeme. A konec konců nebyli až tak daleko, takže vždycky se za vámi ještě mohu přepodívat. Děkuji mnohokrát. Hanse Bloklande a nyní paní Rod Berentová. Děkuji, pane předsedo. Obvykle velice dbám na etiketu a neměla bych hovořit po té, co vystoupil koordinátor mé frakce, ale dnes učiním výjimku. Když se tady tak rozhlédnu, tak si připadám malinko jako fosílie, protože v Evropském parlamentu pracuji už 20 let. Z toho po 15 let jsem byla koordinátorkou v tomto výboru a uplynulých pět let tuto funkci zastával Guido, naprosto úžasně, ale já se doufám vrátím v příštím funkčním období, je to vždy těžké odhadnout, ale doufám, že ano. A Chci vám především poděkovat, protože je pravda, že nikdo nemá rád změny a když uplynula první část, první polovina funkčního období, kdy nám předsedal Karl Heinz Florence, tak jsme se na něj zvykli, líbil se nám jeho styl a e, nestáli jsme o změnu na tomto postu. Myslím, že eh, Guido to řekl zcela upřímně a otevřeně, ale eh, já chci také tady ocenit, že jste postupoval velice férově, spravedlivě, transparentně a snažil jste se integrovat všechny hlasy ve výboru a musím říci, že se mi váš způsob předsedání velmi líbil. Není tady opravdu vůbec co kritizovat, jedině na vaši adresu mohou zaznít slova chvály. Eh, také to byla úžasná týmová práce. Eh, chci také poděkovat místo předsedovi, který vás občas zastoupil. Ještě chci poděkovat tlumočníkům, se kterými se doufám se všemi zase uvidím od července dál často vlastně úzce spolupracujeme, ale až tolik se neznáme. A je zvláštní, že eh, pokud jde o vás konkrétně, vlastně vůbec eh, nevíme, jaké jsou eh, vaše životní plány. Totež nevím o některých kolezích, zda se chystají nebo zda kandidují znovu do voleb. No, u Gvída vím, už se jasně vyslovil, že má i život, život i jinde, než jenom v Evropském parlamentu, někde v kopcích u Firenze a dovedu si představit, že eh, Guido může být eh, úžasným eh, zástupcem například v té agentuře pro chemické látky v Helsinkách. Mám asi i ponětí, že by ho zajímal i jiné věci, zvlášť, když se takhle zatváří. John Bowis také vím, že ho zajímají i jiné věci než kariéra v parlamentu. Možná bych jenom připomněla, že jeden rok lidského života odpovídá, pardon, jeden rok eh, života psa odpovídá sedmi letům eh, lidského života. A já mám pocit někdy, že eh, jeden rok života v parlamentu odpovídá alespoň dvěma rokům běžného života, když vezmu v potaz objem práce, kterou tady musíme zvládat. Takže u některých kolegů vím, u některých ne. Eh, vím například, pokud jde o pana Adamu. Nevěděla jsem, že pan Blokland se nehodlá vrátit, to eh, slyším až dnes poprvé. Někdy skutečně ani na takovou jinou informaci nezbývá čas. Tak to znamená, že ta situace byla, bude odlišná a určitě nebude snažší, protože jsem přítomnost vás všech ve výboru velmi ocenila. Ne že to bylo snadné, ne že jsme se eh, shodli. Eh, ale vždy jsme věděli, že směřujeme ke kompromisu, jak v rámci svých frakcí, tak i někdy s ostatními frakcemi. A to právě znamenalo, že ta práce zde byla takovým potěšením. A musím říct si, že mi budete všichni strašně chybět. Snažím se, aby mi nevstoupily slzy do očí a e, rovnou předešlu, že bohužel Eh, přijdu pozdě na ten drink na rozloučenou, protože eh, už mám eh, dlouho naplánovaného něco jiného na tu dobu. A chci ještě říct si jednu věc. Všimli jste si, jakým způsobem se v tomto výboru pracuje, všimli jste si, jak vlastně u těch jednotlivých, jak ta jednotlivá témata spolu souvisí, jak je těžké je pojímat zcela odděleně, jak jsou to vlastně takové dílky skládanky nebo mozaiky. A chtěla bych na vás apelovat, abyste to vždy měli na paměti, až budou vaše politické frakce projednávat složení výboru a další věci. Vždycky eh, lidé projeví celou řadu přání, výbor NV má eh, velkou pravomoc eh, a nebyl vždy zrovna milovaným výborem v politických skupinách. Víme, jaké zjistí se šíří tady v koridorech, ne nutně přicházejí od přátel tohoto parlamentu nebo tohoto výboru. Takže na to bychom měli pamatovat. A pro všechny ty, eh, kteří se už nehodlají vrátit eh, na podzim, tak doufám, že si stačili všimnout, že i mimo Evropský parlament je zrovna tak příjemný život. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji všem. Děkuji všem členům výboru. Dovolte, abych také řekl pár slov pro mě to byla velice příjemná zkušenost a chci vám všem poděkovat za vaši spolupráci a za ten čas, během kterého jste mě naučili, co to je předsedat výboru ENVY v Evropském parlamentu. Jak víte, mám zase určitou politickou kariéru. Nejprve jsem byl Eh, jako rok pozorovatel v Evropském parlamentu. Byla to pro mě zcela nová zkušenost, když jsem se stal místopředsedou celého parlamentu společně s Dagmarot Berentovou, tak jsem si na začátku říkal, že to je pravděpodobně vrchol mé politické kariéry. A poté, když jsem dostal příležitost stát se předsedou tohoto výboru, tak si myslím, že to je vrchol mé politické kariéry. Skutečně, já si myslím, že to je to zatím nejdůležitější. A je to funkce, která mi občas dává zakoušet pocit uspokojení, úspěchu, někde také stroskotání, ale obojí jsou to pocity, jaké může zažít politik ve své kariéře. A já doufám, že se vrátím v létě. Nepočítám s tím, že bych měl šanci Eh, opět se stát eh, předsedou výboru, protože eh, víte, jak se stojí moje politická strana, jak funguje ta aritmetika v politických skupinách, ale slibuji vám, že pokud se vrátím, tak se pokusím a budu usilovat o to stát se členem tohoto výboru a pokračovat tady touto cestou v této práci a pokračovat ve spolupráci s vámi všemi. Takže děkuji a těším se na vás dnes večer. And the last I forget. A úplně poslední věc, abych nezapomněl, Děkuji Andreasi Hubrovi a dalším pracovníkům sekretariátu Andreas byl od začátku mým strážným andělem a nebyl bych takovým předsedou, jakého jste tu popsali, nebýt jeho a ostatních pracovníků sekretariátu. Děkuji mnohokrát. Yeah. Thanks, thanks to all of you. Thanks. So, we, have, we are going to have some, some uh... Ah ještě z eh, setkání koordinátorů, nějaká technická rozhodnutí a se zbytkem se uvidím večer.